So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Milí kolegové, milé kolegyně, budeme pokračovat s následujícím bodem našeho pořadu jednáním a po dnešním eh, ranním hlasovacím maratonu nás čeká takový poloviční odpolední maraton s velmi důležitými body na pořadu jednání. A co se týče teď bodu 12, tak tady máme jakostní a bezpečnostní normy pro některé lidské orgány určené k transplantaci, takže jistě velmi zajímavé a důležité téma, které pro nás zpracoval Miroslav Mikolášik. A teď dáme na chvíli slovo zpravodaji, takže máte slovo, pane kolego, prosím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Uh, I would like to underline... Pánové, velice chci poděkovat za spolupráci se všemi kolegy, se všemi stínovými zpravodaji a také se sekretariátem. Když jsme připravovali text a hlasování této zprávy, tak se to všechno odehrávalo ve velice přátelském duchu a také jsme dosáhli mnoha kompromisů. Také bych eh, jako, jako hlavní zpravodaj jsem, chci, říct, že jsem vzal eh, na vědomí mnoho pozměňovacích návrhů, nejenom od eh, stínových zpravodajů, ale také od dalších, kteří podali pozměňovací návrhy. Chtěla bych vám všem poděkovat, protože tím se ten text komise velice zkvalitnil. Rovněž jsme obdrželi pozitivní zprávu od právní služby, najdete to ve své ve svých složkách. A velice rád říkám, že článek 168 nám dává eh, možnost pokračovat a také jsme získali eh, souhlas eh, s respektováním ustanovení, které jsme chtěli. Chtěl bych ještě Ehm, na začátku se vyjádřit k jedné věci, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, co se týče konsolidovaného pozměňovacího návrhu číslo 4. Myslím, že tam už jsem zapojil prvky, eh, po kterých žádala Belgie, Nizozemsko a Spojené království a jiné členské státy, kde se objevily ve veřejné eh, debatě právě otázky týkající se dárcovství orgánů. Doufám, že tento eh, pozměňovací je vlastně zabrání tomu, aby větší veřejná debata eh, se dále v těchto zemích eh, rozvíjela. Parlament se staví pozitivně, nikoli pouze náš výbor, ale celý parlament se k tomu staví pozitivně. A také z členských států nám dochází signály, že chtějí, aby tato směrnice byla přijata co nejdříve. Já jsem přesvědčen, že nikoli pouze dnešní hlasování, ale také závěrečné hlasování v květnu ve Štrasburku e, tedy mm, dovolí to, aby ta směrnice se dostala co nejdříve k pacientům a všem občanům. Děkuji. Děkuji, pane Mikulášiku, a začneme hlasování. Takže tady máme pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? zdržel se hlasování, přijato, 59 pro, proti, zdržel se hlasování, začínáme hlasování, pozměňovací návrh 59. Hlasování ukončeno. Dvacet sedm pro, osmnáct proti, přijato. Další stránka, pozměňovací návrh 61, Horšnilhardt, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Zamítnuto. 62 pro. Proti? Zdržel se hlasování zamítnuto. 63 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 64, 65 identické pro. Proti? Zdržel se přijato. 66 pro. Proti? Zdržel se hlasování přijato. 67 pro. Proti? Zdržel se hlasování? Přijato. 68 pro. Proti. Zdržel se hlasování přijato. 70 pro. Proti. Zdržel se přijato. 69 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. 73 pro, proti, zdržel se. Tak, elektronické hlasování ukončeno. Zamítnuto. 74 pro. Proti. Zdržel se. Také elektronicky. Hlasujeme 74. ukončeno. 28 eh, pro, 24 proti, přijato. Sedmdesát pět pro, proti, zdržel se zamítnuto. 76 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77. Tak, tady máme 7 a 70 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. číslo 3 pro, proti, zdržel se přijeto. 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se přijeto. 80 pro, proti, zdržel se přijeto. Jury 2 pro, proti, zdržel se přijeto. 81 identické s 82 pro, proti, zdržel se přijato. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 7, pardon, 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronicky hlasujeme, ještě jednou prověříme šestku, hlasování započato. Ukončeno. 34 k 19, bylo jasn, jasně pro. 7 na další straně pro, proti, zdržel se přijato 84 pro, proti, zdržel se přijato 85 pro, proti, zdržel se zamítnuto 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti. Tak ještě jednou to přeskoumáme. 87 hlasování započato. Ukončeno. Já jsem viděl, že to je jen tak tak. Zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se přijato, 89 pro, proti, zdržel se přijato. Na další straně tady máme kompromisní pozměňovací návrh číslo 2. Pro. Děkuji. Proti zdržel se, přijato. Přicházíme k 93, stejně jako 94, kdo souhlasí s 93, 94, kdo je proti, zdržel se, přijato. 95 pro, proti, zdržel se, přijato.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 přejdeme k číslu 106. Kdo je pro 106? Děkuji, proti. Zdržel se hlasování přijato 107 pro. Proti. Zdržel přijato 108 pro. Proti. Zdržel se, tak to musíme ještě jednou ověřit elektronicky. 108, elektronické hlasování započato. Ukončeno. 28 k 23 přijato, 110 pro, proti, zdržel se hlasování přijato, 111 pro, proti, zdržel se přijato, eh, pardon, zamítnuto, kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se hlasování přijato, 114 pro, proti, zdržel se hlasování zamítnuto, 116 pro, 115 je kompatibilní, takže se vrátíme k 115. Kdo je pro 115? Proti? Zdržel se zamítnuto. 116 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 14 pro. Proti? Zdržel se přijato. 117 pro. Proti? Zdržel se hlasování. Zamítnuto. 118. Tady máme jeden den ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro 118? Proti? Zdržel se. Přijato. 119 pro. Proti. Zdržel se hlasování. Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě jednou to přeskoumáme. uzavřeno. Zamítnuto. To bylo viditelné 120 pro. Proti. Zdržel se přijato. 121 pro. Proti. Zdržel se přijato. Jury 3 pro. Proti. Zdržel se přijato. 122 pro. Proti? Zdržel se hlasování přijato. 123 pro. Proti? Zdržel se hlasování zamítnuto. 124 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 15 pro. Proti? zdržel se, přijato 16, pro, proti, zdržel se, přijato 126, pro, proti, zdržel se, přijato 127 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se, přijato. 129 pro, proti, zdržel se, přijato. 130 pro, proti, zdržel se, přijato. 131 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Pro 132. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 133. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 134 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 135 pro. Proti? Zdržel se přijato. 136 pro. Proti? Zdržel se přijato. 138 pro. Proti? Zdržel se přijato. 139 pro. Tak 138 přeskoumám ještě jednou, takže 138 elektronické hlasování. Hlasování uzavřeno. Takže to bylo dosti jasné, 50 ku 6. Tak to je opravdu jednoznačné. 139 pro. Proti. Zdržel se, zamítnuto. 140 a 141 jsou identické. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 21, pro, proti, zdržel se, přijato. 142 pro, proti, zdržel se přijato. 143 pro, proti, držel se zamítnuto. 144 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 145, 146 jsou identická, kdo je pro, proti, Zdržel se hlasování. Elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. Tak to bylo opravdu OFOUS 29 2 k 28 přijato. Dvacet 3, Jury 5, Jury 4, ne, 23 a Jury 5 jsou identická. Pro, proti, zdržel se přijato. Jury 4 pro, proti, zdržel se přijato. 147, 48 dohromady pro, proti, zdržel se přijato. 24 odpadá. Pokračujeme 150. Kdo je pro? Dagegen. Proti. Zdrželi se? Takže to bylo nejasné, proto budeme hlasovat elektronicky. Otevírám ke 150. ukončeno. Ano, je to také těsné, takže návrh je přijat. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme ještě elektronicky. Ukončeno elektronické hlasování k bodu 25, k pozměňovacímu návrhu 25, 20, 32 pro, 22 proti, takže přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další stránka 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26 a os, Jury 8 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 156. Eh, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157 a 158, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 30 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní je tady kompromisní návrh číslo 4, konsolidovaný návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? To musíme ještě ověřit, takže otevírám hlaso- hlasování k konsolidovanému návrhu číslo 4. Končím hlasování. Přijato. 31 ku 24, takže přijato. Číslo 162. Kdo je pro? Je to na straně 17. Číslo 162. Proti? Pro jistotu věříme? zahajuji hlasování. Číslo 162 na straně 17. Končím hlasování. 34 pro, 22 proti, takže přijato. Teď zcela dole na straně 17 číslo 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 170. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 36. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 37. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se na další stránku. Číslo 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Číslo 38. Pro? Ještě jednou. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 177. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 179. Ano, 179, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale ještě věříme. Takže číslo 179. Končím hlasování. Je to jasné, zamítnuto. Číslo 180, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 a 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 40 pro, Proti? Zdrželi se přijato. 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 186. Proti. Přijato tedy 187. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 188, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 189, pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 190 a 191 identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192 a 193 identické návrhy. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 195. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Druhá část. Musím hlasovat. 46. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 196. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 197. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme ještě elektronicky číslo 197. jeden člověk eh, s eh, Zdravců byl no, tady navíc, takže je to těsné. 29 ku 27, takže přijato. Číslo 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 150, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Paní Rasy, ústní pozměňovací návrh. Milí kolegové, mám ústní pozměňovací návrh který zní, abychom tento návrh sladili s první e, zprávou, o které jsme hlasovali dnes dopoledne. V prvním odstavci by z, bylo uvedeno, že je to prodlouženo o dva měsíce, ne o jeden měsíc, tak jak jsme rozhodli dnes dopoledne. Děkuji pěkně, nikdo není proti, tak eh, budeme hlasovat, eh, kdo je pro. Je to ústní poznací návrh 54. Děkuji. Proti? Nikdo se nezdržel? Přijato? Takže to byl dobrý pozměňovací návrh. Číslo 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 200 a 201 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56 a 202 a Jury 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže ještě e, konečné hlasování o pozměněné návrhu zprávy, takže zahoji hlasování. Opět o jednoho poslance EPP navíc. Kolega Šnarad je člen, teď je to v pořádku, takže přesvědčivým výsledkem 56 k nule, takže srdečně blahopřání. A teď druhé hlasování o návrhu usnesení. Ještě jednou zahajuji hlasování. Děkuji pěkně. Končím hlasování. Stejný výsledek 53 k nule, takže srdečně blahopřeji kolegovi Mikoláškovi. Příští týden na té velké konferenci v Madridu, na mezinárodní konferenci o transplantaci orgánů, eh, budete mít projev eh, na, při zahájení a prosím, ještě vám uděluji slovo. Ano, děkuji. Rád bych poděkoval, pane předsedo. Děkuji za to, že jste vedl toto hlasování a děkuji kolegům za jejich výraznou podporu. Přirozeně eh, tyto výsledky také sdělím na madridské konferenci příští týden, takže děkuji pěkně. Já si myslím, že desetitisíce eh, lidí eh, v celé Evropě budou těžit z toho, co jsme tady teď odhlasovali, dokonce jim to umožní přežít. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Týká se to rovněž eh, transplantace a dárcovství orgánů. Jedná se o akční plán, konkrétně o posílenou spolupráci mezi členskými státy. Je to zpráva kolegy Andrese Perelo Rodrigueze. Dostáváme se nyní tedy k hlasování. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Takže o desíce budeme ještě hlasovat elektronicky, abychom ověřili hlasování. Končím hlasování 24 pro, 33 proti. Zamítnuto. Poznací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 12. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Jury 3 dafür. Jury 3 pro. Nebude se hlasovat. Takže dostávám se k číslu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 14. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 16, pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme. Konec hlasování. Ano, 30 ku 27, takže návrh je přijat. Kompromis eh, číslo 2. Konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? To musíme také ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 ku 26. Návrh je přijat. Dostáváme se k číslu 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jury 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování k Jury 9. Končím hlasování. Ale, ano, zamítnuto. Zamítnuto. Číslo 25. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh číslo 3 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 31 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 32 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jury 7 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 33. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jednička je stažena. A nyní Jury A. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jury B. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo dvě pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo tři? Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo čtyři? Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo pět? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o této zprávě v jejím pozměněném znění, to znamená zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přesvědčivým výsledkem 58 k 0. Gratuluji, pane kolego, za přijetí této zprávy a také děkuji za práci, kterou jste do toho investoval. Další bod na pořadu jednání. čtrnáctý bod, společný program výzkumu a rozvoje v oblasti Balckého moře, takzvaný program BONUS. Máme tady zpravodajku Anu Rozbach. Tak a začínáme hlasování. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 16. Proti? Zdrželi se? Přijato? 17 při, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 18 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 19 pro? proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, 21, 22 pro, proti, zdrželi se, já jsem neviděl nikoho z liberálů, ale ještě si to přeskoumáme, takže elektronické eh, hlasování bylo zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Eh, určitě ten přeskum nebyl špatný. 27 k 26 přijato. Identické návrhy 23-25. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si musíme také ještě ověřit. 23-25 elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. Tak i tady se to vyplatilo si to ještě jednou ověřit. 25 pro, 24 proti. 26 na druhé stránce. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 27 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32, 33 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 4 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 35 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34 pro. Proti? zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se přijato, jedna pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato. A tímto přecházíme k závěrečnému hlasování ve změněné podobě. Hlasování je započato. Eh, hlasování uzavřeno. 54 pro, 0 proti, jeden se zdržel, takže ještě jednou gratuluji zpravodajce Aně Rozbach za její zprávu. Eh, Mm, milé kolegyně, milí kolegové. Odvedli jste fantastickou práci. To je to v podstatě jako cvičení ve fitnessu, to neustále zvedání ruky. Ale máme tady ještě další věc a jde o bílou knihu. Ne, pardon, omlouvám se. Tak ne, ještě nejdřív nás tady čeká hlasování k bodu 15. Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Spravodajkou je Dačiana Octavia Sarbu.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 zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tak a teď přecházíme k závěrečnému hlasování o zprávě Dačiany Oktavy Sarbu. Hlasování bude elektronické. Hlasování uzavřeno. 1,50 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování a gratulujeme. Myslím si, že tímto se otevřela cesta k přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. A teď tedy přejdeme k tomu bodu, o kterém jsme měli začít hovořit eh, ve tři hodiny odpoledne a jde o bílou knihu přizpůsobení se změně klimatu se měřování k evropskému akčnímu rámci a e, zpravodajem je Vittorio Prodi. Máme tu kompromisní pozměňovací návrhy a začneme s hlasováním. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato kompromisní návrh 2. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 s ústním pozměňovacím návrhem. Rozhodl jsem ještě dodat informaci o eh, ochraně lesů, zejména co se týče začlenění této eh, ochrany politiky také do ochrany eh, politiky, která se týká ochrany lesů. Pozměňovací návrh přijat a teď o něm budeme hlasovat. Číslo 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrží hlasování přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro,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 Jury 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 udělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, musíme to přeskoumat, ještě jednou ověřujeme, druhá část třicítky. Hlasování ukončeno. Tak přesto jasně ano, 31 pro, 31 návrh pro, proti, zdrželi se přijato, pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, Proti? Zdrželi se přijato. Regi 12. Pardon, ještě 35. 35 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Regi 12 pro. Proti? zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Třicet sedm pro, proti, zdrželi se přijato. 38 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato, 42 pro, proti, zdrželi se, přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že přijato, ale ještě se to uvěříme, 45. to se vyplatilo si to ověřit, zamítnuto. Prosím, máte slovo. Non ho la tessera, ma ho votato. Pouze říci, že eh, nemám hlasovací kartu, proto jsem nemohl hlasovat. Fabrikade da Bayern war eine elektronische tu kartu opravdu musíte mít na to elektronické hlasování. Pokud ji nemáte, tak nemůžete hlasovat. Se omlouvám, jinak to nejde. Taková jsou pravidla. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Já se omlouvám, milý kolego, ale taková jsou pravidla.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 ověříme 64-65 hlasování. Započato. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 68 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, takže ověřujeme 68. Hlasování uzavřeno. Ano, očividně více hlasů pro. Budeme pokračovat návrhem 74. Kdo hlasuje pro? proti, zdrželi se přijato. Regi 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 82 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, zdrželi se přijato, Jury 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, pardon, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2,90 pro, proti, to si musíme ověřit, takže 92 se ověřuje. Hlasování započato. hlasování uzavřeno. Takže to bylo jasně proti. 92 zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 95 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To bylo opravdu jasně zamítnuto. Je mi líto, Kristo. 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stránka 99 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto, regi 17 pro. Proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se přijato, 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato, regi 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 117 oddělené hlasování první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. abstimmen. 119. Dafür? 119. Kdo je pro? Je to návrh paní Esther de Lange, ano. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní máme ústní pozměňovací návrh. Týká se odstavce 21. Kdo je pro? Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel?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 Zahaj, končím hlasování. A je to tedy schváleno. 54 pro, 30 proti. 129, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130, kdo je pro? To ještě ověříme.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ještě ověříme. Ověřujeme 134. Končím hlasování. 26 pro, 28 proti, zamítnuto. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 14 z Regi, kdo je pro, kdo je proti, Kdo se zdržel? Ne, ještě to ověříme. Končím hlasování. Ano, tak je to jasně. 31 pro, 23 proti. Další jury dvě. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 145, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Je to návrh paní Weisgeber. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. nyní tedy bod Regi 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ještě ověříme, takže hlasujeme o Regi 15. Ověříme elektronicky. Hlasování je skončeno a výsledek je jasná většina pro. Nyní Regi 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 138. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato také. 140. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní bod 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi jste někdo? Zamítnuto. 153. Eh, vy chcete ještě eh, ověřit 152. Takže jsme ověřujeme 152. Končím hlasování. A ano, je to zamítnuto. Nyní tedy 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Proti? To ještě ověříme. Ověřujeme číslo 155. Končím hlasování. A je to tedy, bylo to těsně, ale zamítnuto. Nyní 156, kdo je pro? 156, ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 158, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Pardon, přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní bod Jury 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Ano, ještě to ověřujeme. Ověřujeme 161. Končím hlasování. A je to 30 pro, 23 proti. Teď 162, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, nevidím eh, dobře vaše ruce. Takže ještě jednou 162, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 164, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 165, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní Regi 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní regis 19, to tedy odpadá, takže rovnou přecházíme na 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 171, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak to jsme si oddechli, protože už se dostáváme k bodům odůvodnění na straně 16, čili nyní 16. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ale ještě to ověříme. Ověřujeme číslo 7. Končím hlasování. A je to tedy přijato. 27 pro, 20 proti. Nyní číslo 8. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se tedy dostáváme až kam? Až k Jury B. Bod Jury B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato nyní Jury C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní Jury E. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím se dostáváme až k poslednímu hlasování dnešního dne a ten se týká zprávy pana Vittorio Prodyho. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování teď. Končím hlasování. 49 pro, 3 proti, 3, 2 eh, se zdrželi. Gratuluji zpravodaji, zpravodajovi, panu Prodymu. Od, e, gratuluji mu tedy k přizpůsobení se změně klimatu a děkuji všem kolegům. Děkuji kolegové, byla to dneska rekordní práce, skvělý výkon. Nicméně pokračujeme ve svém zasedání. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. číslo 17, eh, zpravodaj Christopher Fielner, téma informace o léčivých přípravcích podlehajících výdeje lékařský předpis. Pane předsedo, pokud dovolíte, tak počkám pár minutek, než se tady vyprázdní sál, respektive než odcházející opustí sál. Ano, to bude lepší. Takže pro ty, kteří byli dostatečně kurážní na to, aby zde e, nadále se trvali, tak budeme pokračovat s naším programem. Máme zde informaci o léčivech podlehajících výdej na lékařský předpis. Máme tady pozměňovací návrh e, ke směrnici 2001-83 a poprosím pana Fjellnera, aby nám k tomu něco řekl. Takže dovolte, abych eh, vám řekl něco o svém návrhu zprávy týkající se informace o e, přípravcích pro pacienty. Musíme si přiznat, že máme problém. Je tady totiž nepřijatelný rozdíl, pokud je o přístup k informacím v EU. Je tady rovněž eh, nerovnoměrný eh, nerovnovážný poměr, pokud je o kvalitu lékařské péče. Pro ty, kteří rozumí anglicky, to je v pořádku, ale řada lidí si nepřečte informace, protože nejsou poskytnuty v jejich mateřštině. Je tady také spousta nespolehlivých informací, eh, minimálně na internetu a je naší zodpovědností, abychom zajistili, že e, budou poskytovány e, ověřené a bezpečné informace. Musíme také přiznat ten fakt, že je potřeba zvýšit povědomí pacientů o jejich zdraví a o péči je zdraví. Tato informace je na výsost důležitá, životně důležitá. Já se dovolím sdělit, že Komise na tyto problémy reaguje, ale ne tak, jak by měla, ne komplexně. Je to pouze část té skládanky a to důležitá část. Návrh komise vyžaduje podstatné změny. Já jsem předložil 40 stránek změn a rád bych se zaměřil na pět z nich, které považuji za ty nejdůležitější. Především domnívám se, že návrh, který jsme obdrželi z komise, eh, jak se neobsahuje eh, hledisko pacienta a je potřeba přesunout eh, to hledisko ze strany, nebo to, to ohnisko pozornosti ze strany farmaceutických firm na stranu pacienta. Pacienti musí mít možnost se dozvědět co nejvíce. Proto bych, proto všude, kde hovoříme o šíření informací, bych eh, spíše navrhl, abychom hovořili o poskytování informace a o právu tyto informace poskytovat. Já bych tam zaměnil to slovíčko právo na povinnost. Týká se to příbylových letáků. To jsou ověřené informace. Tím se zabývají agentury v Evropě a podle mého názoru je povinností toho, kdo schvaluje eh, vstup výrobku na trh, aby tyto informace byly k dispozici pro veřejnost. Já si myslím, že nikdo z poslanců eh, by si přál, aby léky podléhající eh, lékařskému přepisu byly propagovány, aby byly předmětem reklamy. Tímto směrem nechceme jít a proto bych rád posílil stávající zákaz reklamy na léky na předpis. Chtěl bych eh, rozlišovat mezi informací, kterou si člověk může od někud získat a tou, která je mu přímo nabízena. Pacienti by měli mít možnost vyžadovat a dohledávat informace. Byla by být zakázaná nevyžádaná informace. Zcela jsem ve své zprávě, eh, nebo ze své zprávě vyňal informace poskytované v lékařských odborných časopisech televizích, v televizi, časopisech, novinách, rádiu by neměly být poskytovány informace, eh, jak se spontánně mělo by být pouze dovoleno, aby tam byly uvedeny informace, které jsou přímo vyžádány. Také bych se rád zmínil o tom faktu, že v tom původním návrhu e, není zapojení pacientů a zdravotníků. Proto bych rád Eh, zahrnul jak pacienty, tak eh, zdravotní profesionály, no, zdravotnické profesionály, aby se účastnili implementace této směrnice. Je potřeba mít také určitá vodítka, určité předpisy, jak tato pravidla aplikovat. To je důležité pro zachování zákazu této reklamy. Jde o to, aby se žádná informace eh, nedostala tam, kam nemá, aby nebyl porušen zákaz reklamy. Proto bych chtěl, aby zdravotníci a pacienti byli účastní eh, provádění této směrnice. To je podle mne podstatné, protože jsou to právě ti, kteří by měli z tohoto návrhu mít prospěch a proto by měli být eh, aktivními účastníky. Rád bych zmínil ještě jednu věc. Měla by tady být eh, určitá struktura eh, dohledu nad dodržováním zákonů a pacienti a odborní zdravotní personál by měl mít možnost eh, sledovat, zda jsou pravidla dodržována a aby byly potrestáni ti, kdo se proti těmto pravidlům provinují. V tom návrhu zatím není žádná konkrétní struktura tohoto eh, dohledu. Je to ve stádii uvažování. V řadě členských států, například v Německu, pokud eh, eh, někdo zjistí, že je nějaká nepovolená reklama, může se na to stěžovat. Čtvrtý bod. Rád bych eh, vyjasnil eh, rozsah působnosti této směrnice, protože eh, různé soudy v EU vydali různá rozhodnutí, o kterých nejsem přesvědčen, že je chceme. Myslím, že musíme stanovit, že chceme tady mít pravidla pro uvádění výrobku na trh a schvalování léčiv. individuální osoby i žurnalisté by měli mít možnost vyjádřit se, vyjádřit svůj názor na léčivé přípravky. A proto jsem tady stále jasně uvedl, že toto nařízení se jich netýká. To je důležité poznamenat. Samozřejmě to není ten případ, kdyby eh, tyto lidé jednali v zájmu farmaceutických společností. Pokud by jednali nezávislým způsobem a pokud eh, by opravdu postupovali nezávisle, tak by měli mít možnost se vyjádřit, protože to je součástí svobody projevu. Hlavním eh, informačním kanálem eh, je lékař předepisující lék. Všechny ostatní kanály by měly být pouze doplňkovým prostředkem. Myslím, že nesmíme zapomínat na to, že tady ta komplementarita je důležitá. Průměrně e, trvá 5-7 minut, než lékař vypíše Eh, příslušný recept. A ne vždycky to postačí k tomu, aby pacient eh, dostal informace. Mnohdy také chybí přípalové letáky. Po určité době se ztratí, protože pacienti nebo ti, kdo léky berou, potom ten příbalový leták už nejsou schopni vrátit zpět do té krabičky a někam se ztratí. Takže to je těch pět hlavních bodů, na které jsem se soustředil ve své zprávě, v, v návrhu zprávy. Avšak je mi jasné, že tady byli minimálně dva kolegové, eh, kteří říkali, že ten návrh by bylo potřeba revidovat. Já s tím eh, nesouhlasím, s tímto postupem, pardon, přístupem. Především proto, že je právě eh, naším úkolem této zprávy se věnovat a pokud eh, komise rozhodne ten návrh zrevidovat, tak nechci, aby jej revidovali jenom proto, že to vyžaduje rada. Rada se tímto tématem zabývá, předkládá své závěry a proto si myslím, že i nás by mělo být slyšet. Pokud to bude ze strany komise další návrh, tak já si myslím, že bychom se k němu měli vyjádřit. Tolik mu názor na tuto věc. V neposlední řadě bych eh, rád využil této příležitosti k tomu, abych eh, poděkoval mým spolupracovníkům ze sekretariátu, svým skvělým asistentům. Jeden z nich eh, během toho procesu odešel. A také děkuji organizacím eh, pacientů, eh, kteří mě poskytli spoustu velkou velkou inspiraci. No a nyní se těším na práci s vámi, přátelé. Jenom poznamenávám, že v žádném eh, odstavci není nic, eh, co by bylo vytesáno do kamene a určitě vyslechnu eh, vaši, vaše názory a eventuálně rady. Děkuji, pane zpravodaji, a blaho, blahopřeji k vaší práci a nyní dám slovo panu Pirenovi. Děkuji paní předsedkyně. Já bych eh, rád omluvil stínového zpravodaje, který eh, zde nemůže být. Eh, já nicméně budu hovořit s jménem pana Paňova a také jménem několika dalších kolegů. V tomto výboru hovoříme již o společné kontrole. Eh, hovoříme také o přeskumu eh, statutu pro farmaceutické výrobky, což je něco velmi důležité pro všechny členské státy, také velmi důležité pro budoucnost této inovativní oblasti. Nicméně si myslím, že co se týče s tou eh, současnou zprávou, je to, že možná zapomínáme trošičku na roli tohoto průmyslového sektoru a na bezpečnost našich spotřebitelů. Samozřejmě, že právě tato oblast se vyvíjela velmi velmi intenzivně v posledních eh, letech a proto musíme také aktualizovat všechny nástroje pro tento daný postup. Nicméně někteří členové, eh, jak jsem již říkal, chtějí vyjádřit eh, jistý skep nebo jistou skepsi vůči současné zprávě, protože něco, co jsme, čeho jsme byli svědky v posledních měsících a letech, je to, že se situace nelepší tak, jak my bychom si přáli a proto si myslíme, že by komise měla ještě jednou eh, zrevidovat svůj návrh a proto v souvislosti eh, s tímto návrhem změny normativy a s přístupem eh, nebo s přímým přístupem k informacím chci říct, že nemůžeme souhlasit s jejich výchozími body, protože si nemyslíme, že existuje nějaký požadavek ze strany strany pacientů nebo lékařů nebo příslušných úřadů, eh, kteří by vyžadovali to, co, je, co stanovuje tento současný návrh. Eh, naše zkušenost a také naše eh, kritéria si myslím, že jsou jasná. Samozřejmě je důležité, aby občan měl přístup k velkému množství informací. To ale neznamená, že bude na základě těchto informací moci správně vyhodnotit eh, inovativní přidanou hodnotu eh, nových farmakologických eh, výrobků. A z toho důvodu doporučujeme, aby informace, které budou podávány eh, pacientům, eh, byly vždy kontrolovány příslušnými úřady a lékaři. Co se týče přijetí tohoto návrhu, tak si myslíme, že podle našich kritérií by eh, přijetí tohoto návrhu bylo špatné, protože by krom jiného znamenalo zásadní navýšení eh, nákladů, aniž by tento návrh nějakým způsobem přispěl ke zlepšení zdraví nebo zlepšení situace tohoto promyslového odvětví. Kromě toho máme již farmaceutický balíček, který nám eh, dává některé nástroje, které nám umožní eh, zlepšit situaci. Ale co se týče eh, návrhu komise, tak eh, my si myslíme, že neobsahuje ty důležité prvky, které by pomohly při vypracovávání příslušné směrnice. Pokud mi dovolíte, abych to vyjádřil velmi jednoduše, tak si myslím, že bychom mohli říci, že tento návrh v podstatě nemá žádnou přidanou hodnotu. Bylo by jednodušší vypracovat eh, úplně novou směrnici, než zapracovat tyto pozměňovací návrhy. Takže to je to, co jsem chtěl říct. Eh, nic víc. Eh, děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji. Pan Schmidt první řadě bych rád poděkoval kolegovi Fiernovi. O tomto tématu hovoříme již poměrně dlouhou dobu a řekl přesně to, eh, v čem spočívá odpověď eh, mého předřečníka. Ale eh, milí kolego, právě to je náš úkol změnit iniciativní návrhy komise. My to musíme ale změnit příslušným způsobem. Proto musíme představit takové pozměňovací návrhy a změnit to takovým způsobem, aby to bylo přijatelné. Já si myslím, že tady ta výbušnina nebo eh, to nejdůležitější eh, je to, tu výbušninu odstranit. My musíme u těchto citlivých informací dávat pozor a musíme zajistit, aby se dostaly ke spotřebiteli, k občanovi v té nejadekvátnější formě. A to je přesně to, co děláme, to je přesně to, co chceme. My chceme uvědomělého pacienta. Eh, my nechceme, aby eh, náš občan byl zcela závislý pouze na těch pěti, sedmi minutách, které stráví s doktorem. My chceme, aby náš občan občan dostával certifikovanou informaci, správnou informaci a to je to nejroz, nejzásadnější, čím musíme my přispět. Potřebujeme ex ante kontroly, potřebujeme to, aby příslušné úřady v členských státech to zajistili, potřebujeme, aby rozšířili možnosti eh, informovanosti občanů. A já Vím, že například eh, naši kolegové eh, od zelených chtějí to hlasování trošičku eh, posunout, ale já souhlasím s komisařem Dalí a já jsem z, dostal již návrh nebo stanovisko rady a teďka jde o to, aby se vyjádřil parlament a já si myslím, že to je to, co musíme udělat. Pro zpravodaje z ITRE chci eh, říci jen pár eh, věcí. To, co jsme dokázali my, je přídavný letáček. To znamená, že my chceme, aby letáček byl psán srozumitelně, aby byl čitelný a srozumitelný pro všechny občany. Jde o to, aby ty letáčky byly standardizované, aby byly přístupné ve všech jazycích, jimiž hovoří eh, jejich spotřebitelé a to je přesně jádro toho, o čem tu hovoříme. A jde o to, abyste v podstatě, byste, abyste měli vždy přístup k certifikovaným extante eh, ověřeným informacím. Nejde o nic více, o nic méně. To je přesně to, o co tu jde. Eh, také se hovořilo o těch informačních kanálech a my jsme snížili počet těch eh, informačních kanálů. Můžeme například vyloučit eh, tady ty odborné časopisy a já nevím, proč tady eh, kolego hovoříte o tom, že to musíme eh, všechno zamítnout. Jde o to, aby se vyloučila reklama a my už jsme, nebo aby v podstatě reklama byla svobodná. Nejde o to jí zcela zamítnout. A díky těmto extante kontrolám, tam, kde budou možné, tak tam se to bude aplikovat a tam a ve státech, kde je to zákonně upraveno jinak, tak tam to funguje podle těch národních pravidel. Eh, ta současná debata, a tak jak je vedená, tak si myslím, že neodpovídá současné situaci. Myslím si, že musíme se zaměřit na to zcela nejzásadnější. Musíme se zaměřit na důležitost zdraví občanů a to je to nejdůležitější. A kromě toho nesmíme zapomínat na to, že někdo musí tuto certifikaci informací zajistit protože budeme potřebovat eh, více, jak eh, potřebujeme úřady. V Londýně eh, máme jeden takový kontrolní úřad a kromě toho to všechno bude stát nějaké peníze. To znamená, že eh, potřebujeme více peněz. Nemůžeme vyžadovat od úřadu, aby vykonávali daleko více práce, aniž bychom jim zajistili příslušné finanční eh, zdroje. E, já jsem rád a doufám, že komisař tedy nezamítne ten celý balíček, že přijme naše pozměňovací návrhy a já děkuji všem kolegům a všem autorům těch pozměňovacích návrhů. Tu esi, Děkuji, Jorgu. A nyní další kolegyně paní Hasy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Chtěla bych se vyjádřit k některým eh, procesním otázkám. Eh, je zde tedy otázka, zda vůbec eh, má začít celý ten legislativní proces zde v parlamentu či nikoli. Protože pan komisař Dali, když se účastnil slyšení v tomto výboru, tak, se, tak slíbil, že tedy přehodnotí tento návrh. A protože zde máme zástupce komise, tak se chci zeptat, jak to vypadá. Chce komise tedy přepracovat tento návrh nebo ne? Takže až uslyšíme návrh, až uslyšíme odpověď komise, tak pak ještě budu pokračovat ve svém, ve svém návrhu, ve, svém, ve své otázce. Může komise odpovědět? C'est pas tout à fait l'usage, mais si la commission veut bien répondre. Není to tedy obvyklý postup, ale pokud se chce komise vyjádřit, tak eh, to tak můžeme udělat. Ale prosím, vyjádřete se pouze k této otázce, protože ještě budete mít mm, prostor na odpověď později. Děkuji pěkně, že jste mi dala možnost vyjádřit se k této otázce. Komisář Dali skutečně v tom slyšení, v tomto výboru uvedl, že by rád provedl úpravy tohoto návrhu. A chtěl by tam posílit ten eh, rozměr pacientů, eh, participace pacientů. Ale bylo by chybné chápat to tak, že toto bylo oznámení toho, že by komise teď předložila pozměněný návrh a že by si přála přerušení toho procesu projednávání v institucí. Naopak, pan komisař Dali má v úmyslu eh, seznámit se se zprávou tohoto výboru. Takže to by bylo nedorozumění, pokud bychom to brali tak, že se zde jedná o záměr komise přerušit ten proces projednávání dokumentů v institucích. Myslím si, že tím jsem to vyjasnil. Děkuji. Děkuji, paní. Asi pokud chcete ještě pokračovat? Ano, toto... Děkuji za toto ujasnění. Nicméně pan komisař Dali řekl, že se pokusí nás ujistit, že ten návrh bude více um, více cílit na pacienty a poté, že proběhnou všechny diskuse, to znamená diskuse s námi s parlamentem. Parlament má pravidlo 53, je to tedy pravidlo jednacího řádu parlamentu, které říká, že pokud komise informuje parlament, nebo pokud odpovědný výbor se nějakým jiným způsobem dozví, že komise chce pozměnit svůj návrh, tak příslušný výbor odloží přeskum této věci až do té doby, než obdrží nový text, nový návrh či tu pozměněnou verzi komise. Pro nás to znamená hodně práce. Pokud chceme pracovat na tom eh, návrhu, pokud budeme pokud my pracujeme na, tomto, na, tom, na této verzi a víme, že už se zatím možná chystá něco nového, tak je to eh, dost um, organizačně namáhavé. Také bychom se eh, chtěli vyjádřit i ke zprávě, která je zatím ještě v, tom, v té fázi nelegislativní zprávy, protože v té době je mnohem jednodušší k tomu se vyjádřit. A pak můžeme předejít mnoha dalším vyjednáváním. Proto bych navrhovala, aby koordinátoři se ještě podívali na toto ustanovení 53 a aby se zamysleli nad možnými alternativami, jak začlenit stanoviska výboru a Evropského parlamentu do celého procesu ještě dříve, než obdržíme návrh který představuje návrh stávajícího komisaře a stávající komise. Děkuji. Ještě abych se vyjádřila zcela jasně, já navrhuji, abychom se nerozhodovali na, abychom tedy nestanovovali lhůtu, do které je nutné předložit pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní Peter Lise. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tu budu snažit postavit eh, nějaké ty mosty mezi tím, co řekli moji tři přednič, předřečníci. Takže jeden na jedné straně, druhý je na druhé eh, straně. Já bych rád také poděkoval Kristofovi eh, za jeho zprávu, protože v jeho zprávě se nachází právě základy pro stavbu těchto mostů a já si myslím, a myslím si, že je třeba to říci zcela jasně, hm, tak ta zpráva nebo ten návrh komise, tak jak byl předložen bez pozměňovacích návrhů, je jednoduše špatným návrhem. Kdokoliv, kdo tento návrh kritizuje, tak má vší mou podporu, protože si myslím, že tak, jak ten návrh eh, leží a běží, nemůže být přijat. Kromě toho, ale si myslím, že je třeba se na to dívat také jako na velkou šanci pro náš výbor i pro parlament, protože jakmile komisař řekne, že sdílí naší kritiku a že také není spokojený, tak také může postupovat takovým způsobem, že eh, řekne, že bude s námi spolupracovat a že se také chce zaměřit na to, aby centrem všeho byly opravdu pacienti a hledisko pacienta. To znamená, že tuto šanci si myslím musíme využít. Musíme se k tomu postavit opravdu velmi seriózně. Všechno to samozřejmě vyžaduje velk, nebo široký eh, konsenzus eh, mm, kromě toho to říkal Kristof, žádný pozměňovací návrh není posvátný. Ovšem lze vyjednávat a jakmile získáme eh, většinovou podporu, tak si myslím, že budeme mít něco, co bude zcela zásadní, co bude stanovovat směr pro další postupy a, a myslím si, že všichni to znáte. Občas e, komisař řekne, že existuje pár pozměňovacích návrhů, které si ten návrh e, zlepší, ale všechny ostatní návrhy je třeba schodit pod stůl. Eh, já si myslím, že tady u tohoto návrhu ale eh, si nedovedu představit, že by komisař Dalí reagoval takto. Jsem si jistý, že všechny naše pozměňovací návrhy budou přínosné. Eh, takže v takové situaci se právě nacházíme. Samozřejmě o tom všem musíme ještě vyjednávat, musíme spolupracovat také s právními službami, ale myslím si, že z politického hlediska hlediska. Opravdu musíme tu možnost využít, musíme se snažit najít co největší konsenzus, tak aby ta zpráva byla eh, nakonec odsouhlasena. Ještě jednou bych ráda, rád poděkoval Kristofovi, protože si myslím, že do zprávy zapracoval eh, spoustu základ, zásadních věcí, které Eh, zlepšují komisní návrh. Jde o to, aby pacient byl opravdu ve středu pozornosti. Nejde o farmaceutický průmysl, jde o přístupnost informací, eh, jde o půl informace, to znamená, že eh, to je koncept v rámci něhož pacient ty informace dostane vždy, když o ně projeví zájem, což je nový koncept. Já nechápu nebo nedovedu si představit, proč eh, nějaká farmaceutická firma eh, dává reklamy nebo proč bys měla eh, farmaceutická firma dávat do nějakých časopisů reklamy, aniž by měla ten zájem touto reklamou zvýšit prodej těchto výrobků. To je přece jasné. Eh, takže si myslím, že tím, co se navrhuje, budeme jistě o krok dál. Jde o to, aby povolené informace, eh, tak jak jsou například na letáčku, byly přístupné na, interne, na internetu ve všech jazycích a pro všechny občany. E, v případě, že by například občan chtěl získat e, letáček v jazyce, který neodpovídá oficiálnímu jazyku země, ve kterém žije, tak e, potřebuje mít přístup k těmto informacím. Mm, proč to nechceme zjednodušit, proč jednoduše nezajistíme to, aby všechny tyto informace ve všech jazykových variantách byly přístupné. A kromě toho samozřejmě je naším úkolem zlepšit ty informace na letáčku, eh, představit je ve srozumitelnější a čitelnější formě Eh, o tom eh, píše Linda McKagan eh, v souvislosti s farmakovigilancí. O tom jsou také některé z pozměňovacích návrhů. Můžete se tady na to podívat ve zprávě Lindy McEwan. Kromě toho máme tady ale jednu velmi těžkou otázku. A mm, tady si myslím, že ještě musíme dojít k nějaké schodě, najít nějaké řešení. Jak eh, se to všechno, jak to všechno bude vypadat eh, na internetu? Já si myslím, že i v internetu by měly být opravdu ty předem odsouhlasené informace. E, samozřejmě v některých členských státech existují nějaké ústavně právní e, námitky. Vím, že se o tom hovoří ve Švédsku a v dalších členských státech. Já si v tuto chvíli ještě myslím, a nejsem právníkem, ale Stejně tak, e, jako e, říkal pan Mikolášek, když se zeptáte tří e, právníků, tak budete mít tři nebo dokonce čtyři právnické názory. Já si myslím, že se na to správního hlediska můžeme podívat ještě trošičku eh, jinak. Já jako neprávník eh, si nedovedu představit, eh, jakým způsobem by měly být tedy prověřovány a zpřístupňovány nebo nespřístupňovány informace na internetu. Eh, v některých členských státech existuje zákaz a já si nedovedu představit, že zrušení tohoto zákazu mě, mělo jít proti eh, svobodě informací nebo slova. Já si myslím, že tady vůbec nejde o žádnou eh, cenzuru. Tady jde pouze o přeskoumání pravdivosti a důvěryhodnosti informací a takto se na to musíme dívat předem eh, odsouhlasené informace. To si myslím, že by bylo eh, řešení. Pokud se to tady bude poté kontrolovat ještě jednou, tak dovedu si představit, eh, že bude moci, bude tedy možná docházet k manipulacím. Ve Švédsku to funguje. Je možné, že ve všech členských státech to nebude fungovat stejným způsobem. Takže to je v každém případě jeden bod, o kterém si myslím, že musíme ještě dále hovořit a musíme o tom jednat. A já bych byl opravdu velmi rád, kdybychom co nejdříve došli k nějaké schodě a získali co nejširší podporu. Děkuji. Eh, monsieur Děkuji. Eh, chce se zástupce komise opět vyjádřit? Ano, velice krátce, paní předsedající. Já bych k tomu, co jsem uvedl předtím, rád řekl, že e, souhlasíme s tím, co tady uvedl pan Fjellner ve své zprávě. Je tady stejné východisko na obou stranách. Domnívám se, že pokud jde o přeskoumání ze strany nového komisaře pana Daliho, vyvolá rovněž zajímavou diskusi a že ty myšlenky obsažené v tomto návrhu zprávy jsou velice zajímavé. Ta zpráva vychází vstříc tomu postoji komise, ale nyní se nechce vyjadřovat k jednotlivým bodům, které zde zazněly. Děkuji. Děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k jednomu důležitému tématu. Také bych chtěla pochválit pana zpravodaje. Přednesl tady velice zajímavé body a myslím, že se jedná o vyváženou zprávu. Už dlouho hovoříme o tématu informace poskytované pacientům a já, se, já mám radost z toho, že ta základní opozice, která byla proti tomu návrhu komise od prvého počátku, se nyní mění, změnila se, přetvořila se v konstruktivní debatu. Ano, e, my uvádíme, že tedy nechceme přijat ten návrh komise tak, jak leží a stojí. E, chceme zde akcentovat e, právo pacientů na informace a chceme mít tedy informovaného pacienta. Proto se k tomuto tématu stavím velice pozitivně a vidím, tak, vidím tam také skvělé šance. Zazněly tady důležité informa věci, jako například, že pacient by měl mít k dispozici eh, informace, o které si sám požádá. Je přirozeně také důležité, aby veškeré informace podléhaly eh, předběžné nebo předchozí kontrole, ale ve finále, když vezmeme v úvahu eh, tyto body, včetně bodu, že středobodem naší pozornosti a našich úvah by měl být pacient a ne farmaceutický průmysl, tak si myslím, že to bude všechno ve prospěch pacienta. Já mohu potvrdit, že jakožto pacientka eh, mám eh, velice často malý prostor k tomu, abych od lékaře získala informace. Informace na internetu jsou eh, velice často nízké kvality. A nesouhlasím s tím, když rada uvádí, že Eh, informací je na internetu dost. Já říkám, eh, že to je eh, chybný postoj, poněvadž tyto informace mají nízkou kvalitu. Nelze připustit, aby pacienti pracovali s chybnými informacemi. Já bych navrhovala, aby tady byl prostředek k poskytování správných informací. A jsou tady dvě hlavní věci na jedné straně e, zajistit poskytnutí kvalitních informací v příblovém letáku, aby tyto informace měla farmaceutická společnost také na své domovské stránce. A další věc, e, se kterou souhlasí i zpravodaj, aby tady byla obecná internetová stránka, kde by byly informace o léčivých prostředcích a aby tam byly aby tedy eh, pacient nemusel jít na tu domovskou stránku té, které farmaceutické společnosti, ale když bude trpět třeba vysokým tlakem, tak aby se podíval právě tady na tu stránku na internetu poskytující obecné informace a zjistil, jaké medicamenty jsou k dispozici eh, na eh, tuto nemoc nebo eh, tuto zdravotní obtíž. Já bych také ráda, aby Evropský parlament vyslal signál členským státům v tom smyslu, aby byla vytvořena určitá databáze o léčivých prostředcích. A předem děkuji za konstruktivní přístup eh, všech politických skupin. Děkuji. Děkuji pěkně. Už se nikdo nehlásí o slovo. tak myslím, že se můžeme shodnout na tom, o nám jde. Přejeme si, abychom v rámci hodnocení této zprávy postupovali konstruktivně s, a společně s komisí. Já nevím, jestli teď budeme moci přijmout nějaké konečné rozhodnutí a proto navrhuji, abychom tuto záležitost přesunuli na jednání zítra dopoledne. Bude to tématem schůze koordinátorů a potom budeme moci pokračovat v diskusi i po desáté hodině. Takže stínoví zpravodajové budou moci Eh, se o tom pobavit. A buď toto posuneme ještě dále, nebo o tom rozhodneme. Každopádně bychom to měli přenechat koordinátorům. Souhlasíte? děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trochu překvapen, upřímně řečeno. Protože Mně se tedy, já, mně se to moc nelíbí. Jsem proti tomu, aby věci, které jsou kontroverzní ze své podstaty, se stávaly kontroverzní eh, z hlediska postupu. A někdy to tak dopadá. Já jsem si vyslechl různé názory, vidím, že zelení a sociální demokraté mají rozličné názory, ale podle mého názoru e, jsou ty e, názory socialistů, které jste zazněly pro mě nové a e, mě to také mrzí, že chtějí tento návrh zamítnout. Spíše bych to očekával od rady nebo od španělského předsednictví a ne od socialistů, když si vzpomenu, že jsme o tom už hovořili. Myslím, že Evropský parlament chce, aby se v této oblasti něco dělo a už to trvá asi 8 let, kdy voláme po změně. A ještě se chci vyjádřit k tomu, co zde zaznělo od kolegů. Souhlasím, eh, myslím, že někdo, eh, kolega socialista řekl, že je důležité, aby to byli zdravotníci a lékaři, kdo budou mít hlavní odpovědnost za informace. A já jsem to ale také v té zprávě zdůraznil, já s tím souhlasím. Myslím si však, že nelze tvrdit, že pacienti už žádné informace nežádají. Musíte si vyslechnout to, co ti pacienti říkají. Eh, říkají se, že tedy teprve v praxi se ukáže, jak ta teorie eh, vypadá. A myslím si, že jsou zde miliony, miliony eh, pacientů, kteří hledají informace na internetu. A bohužel na tom internetu jsou často informace nebezpečné nebo informace, které nejsou ověřené. A to je skutečnost. Měli bychom něco udělat a právě proto jsme žádali v této oblasti legislativní krok. Ehm, sám jsem vedl dlouhé rozhovory s, pacient, eh, s organizacemi pacientů a je jasné, že pacienti nejsou slabou nebo zranitelnou skupinou Eh, jsou zde prostě různé skupiny pacientů. Já sám jsem chronický pacient, protože trpím astmatem a myslím si, že s některými informacemi, které se týkají této nemoci, eh, se dokážu sám vypořádat, můžu, eh, rozumím jim. A myslím si, že pokud někdo trpí nějakou chorobou dlouhodobě, tak se stane určitým odborníkem. Rozumí tomu. Také jsem navštívil jste lékaře jste v parlamentu a chtěl jsem, eh, aby mi předepsali lék, který eh, beru. A vzadu jsem viděl, že ten lékař nezná název toho léku, že si ho musí najít na Google, aby věděl, co to je vlastně za lék. A myslím si, že tedy si musíme uvědomit, eh, jaká je situace v oblasti informovanosti. Já vím, že zde neexistuje žádné řešení, které by vyřešilo všechno. Ještě vám řeknu jedno švédské přísloví, které řeknu ve švédštině, takže otestujeme tlumočníky. Tak to, to eh, přísloví říká, že nemůžete, pokud, pokud se budete soustředit na příliš mnoho věcí, tak nakonec vám nepodaří nic. A je tedy nutné, abychom se v této oblasti věnovali jednotlivým prvkům eh, po pořadě. Jsem také rád, eh, když jsem si vyslechl to, co řekla komise, protože to samé mi řekl pan komisař Dali, když jsem s ním hovořil. On řekl, že má zájem o názory parlamentu. A také jste zazněla otázka, zda dát pacienty do centra a pokud jste mě dobře poslouchali, tak já jsem to sám zdůrazňoval. Já jsem řekl, že se o to snažíme. Chci, aby celá ta e, nová e, legislativa se soustředila právě na pacienta. Myslím, že zde můžeme ovlivnit komisi. Máme zde tuto možnost my právě, vy jste řekli, že chcete, aby ten návrh byl eh, přepracován a o to se právě snažíme. Paní Hasen jste hovořila o tom, že jsou ještě další způsoby, jakým způsobem můžeme informovat o našich názorech, ale tradiční způsob, tradičním způsobem je, že tedy předkládáme pozměňovací návrhy a tak dále. Uh, protože neříkejte mi, že stačí před, předložit zprávu z vlastního podnětu, protože to by bylo velice jednoduché tuto zprávu um, zamítnout nebo spochybnit. Já se domnívám, že bychom měli splnit svůj úkol, který zde máme. Velice rád o tom budu hovořit ještě zítra, pokud to chcete odložit. Velice rád o tom budu hovořit s koordinátory, ale neříkejte mi, že bychom měli zastavit všechno to, co jsme začali a nechat to Děkuji za pozornost. Já si myslím, že v podstatě se ve svých názorech nelišíme. Myslím si, že nikdo by nemohl říct, že bychom se neměli snažit o to, aby pacienti měli k dispozici spolehlivé informace a proto usilujeme o změnu. E, pouze se chci ujistit, že se e, shodneme tedy na tom, co jsem řekla, že tedy nebudeme e, nic odsouvat. Každopádně zítra se koordinátoři budou bavit o tom, co můžeme udělat. Myslím, že to nebude znamenat nějaké zásadní zdržení. Zítra se do toho vnese jasno. A přirozeně budeme pokračovat v naší práci? Možná se nedobereme dokonalého řešení, ale pravděpodobně teď to je to nejlepší řešení. Jde nám o čas, s tím se, na tom se dohodneme. Takže děkuji. Podívejme se na poslední bod našeho dnešního pořadu. Je to zpráva o sdělení komise týkající se přístupu společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Dávám slovo panu Joao Ferejerovi. Už... Děkuji. Ty nejposlednější události z Francie a Madeiry poukazují na aktualitu a důležitost prevence katastrof. To znamená, že si myslím, že ta důležitost je všem jasná. A proč potvrzují tu důležitost? No, protože my už jsme o ní samozřejmě věděli. V průběhu prvních šesti let existence eh, fondu Solidarity Evropská unie obdržela 62 žádostí z různých států a víc jak jedna třetina z nich eh, byla pro katastrofy velké dimenze eh, další nebo jiné katastrofy eh, nebyly, nesouvisely s žádnou další žádostí. Všichni víme, že ty škody jsou vždy velmi těžko vyčíslitelné. Eh, hlavně když eh, máme tady ztráty na životech, ale co se týče eh, těch ekonomických ztrát, tak ty jsou vždy velmi velké. Jde tedy o to, aby prevence byla opravdu stále důležitější a důležitější v rámci cyklu prevence. Je pravda, že členské státy jsou na prvním místě, v, co se týče tedy prevence a vypořádávání se s katastrofami, ale myslíme si, že lepší spolupráce a lepší koordinace ve snahách o zlepšení prevence a zlepšení vzájemné pomoci jsou zcela zásadní. Co se týče sdělení komise v této souvislosti, tak eh, ta obsahuje jistě velmi eh, důležité návrhy ale myslíme si, že přesto musíme jít nad rámec toho, co navrhuje Evropská komise. Existuje balíček opatření, které Evropská komise chce uskutečnit a ale chci říci, že od zveřejnění tohoto sdělení uběhly již tři měsíce a ještě se nic eh, nezměnilo. Eh, my jsme díky komisi tedy už jednou o tom eh, hovořili a děkujeme také za komisi za účast na tomto jednání. Ale když se vrátíme k tomu původnímu dokumentu, tak se eh, hovoří o třech hlavních směrech, o kterých hovoří komise, které se ale vůbec, nějak, že, vůbec žádným způsobem nestělesnily. Jde tedy o vypočítávání eh, škod, dále eh, uskutečnit nebo udělat studii o kartografii, vytvořit nové evropské pokyny, co se týče tedy kartografie nebezpečí a prevence. A za třetí jde o inventář komunitárních existujících nástrojů, které mohou pomoci nebo mohou přispět k prevenci eh, katastrof. A co se týče toho třetího bodu, tak na to komise odpověděla. Odpověděla tím e, způsobem, že na konci června předloží zprávu, která vyhodnotí i ty stávající a existující nástroje. A, ve, a, bude, a ta zpráva bude hovořit o tom tedy, kdy nebo jakým způsobem tyto existující e, nástroje mohou být e, použity. Ale v každém případě chci říci, že solidarita a vzájemná pomoc mezi členskými státy vyžaduje koordinaci, vyžaduje vytvoření sítě, sítě v rámci níž bude docházet k výměně eh, zkušeností, výměně názorů, tak eh, aby eh, vše to, co stojí tady v tomto návrhu komise, bylo ještě rozšířeno. Rád bych, aby se tady hovořilo také o místních úřadech. Jedna z obav, o kterých o kterých se hovořilo, je právě spojena eh, s příslušnými eh, úřady. Proto já si myslím, že je velmi důležité, aby v rámci těchto nových koordinačních sítí se počítalo s účastí místních eh, úřadů. A to je, myslím, jedno téma, které musíme zdůraznit. Kromě toho měli bychom tady hovořit o účasti aktivních sociálních společenských skupin. Rozpočet, který je na pozadí tohoto návrhu souvisí s velikostí a s frekvencí katastrof, které souvisí ne pouze s přírodními aspekty a prvky, protože eh, katastrofy jsou také eh, závislé na politikách, které jsou eh, přijímány členskými státy nebo všemi státy. A teď hovořím o dezertifikaci, o zintenzivnění zemědělství, o navýšení eroze. A díky všem těmto faktorům, které byly nebo jsou určitým způsobem ovlivňovány člověkem, se zvyšuje zranitelnost eh, zemí vůči katastrofám. Takže toto jsou věci, na které také nesmíme zapomínat. Je zcela zásadní, aby v rámci Evropské unie fungoval eh, příslušný finanční eh, rámec, který bude využíván vždy ve chvíli eh, nějak, kdy se uskuteční nebo stane nějaká katastrofa. A tento eh, rámec bude koordinovat samozřejmě eh, ne pouze, eh, ne pouze regionální politiku, ale také No, jiné politiky. Potřebujeme také preventivní opatření, která by mohla získat finanční příspěvky z Evropské unie, privilegované finanční příspěvky a to hlavně e, v souvislosti s katastrofami, e, které postihly členské státy. A to samozřejmě s přihlednutím ke všem katastrof, které se udály v posledních letech. Tak to jsou všechno katastrofy, které by měly e, těžit z privilegovaných finančních zdrojů. A já teď nechci tady vyčíslit zcela všechny možné finanční nástroje, ale chci pouze zmínit ty, které jsou jsou eh, nejdůležitější v souvislosti s tím, co se událo v posledních eh, letech. Hovořím o situacích, které prohlobují eh, riziko a napřík, jako jsou například ochrana vybydlených oblastí, ochrana velmi zranitelných oblastí, zdanění nebo kontrola eh, a ochrana eh, ochranných, ochrany infrastruktury, eh, kontrola, kontrola také stavebnictví a využití půdy. Také by samozřejmě byla lepší integrace prevence katastrof, to je něco, o čem se hovoří ve sdělení komise, také národní příspěvek do financí Evropské unie a také je důležité, aby Evropská unie pomohla reformulovat operační, operační programy, které mají členské státy v této oblasti. Také je třeba zohlednit charakteristiky a přírodní omezení eh, velmi málo obydlených eh, oblastí. Také se zdůrazňuje tady důležitost posílení eh, vědeckých eh, kapacit pro lepší analýzu eh, rizik a také je velmi důležité, aby se posílila spolupráce a koordinace mezi členskými státy. Hlavně mezi členskými státy, které se opravdu potýkají se zásadními riziky. A v tomto duchu musíme zdůrazňovat tyto finanční možnosti na místní a regionální úrovni. Tak, aby šlo tedy hlavně o finanční eh, prostředky a zdroje, které budou podporovat eh, ty zásadní články této sítě, to znamená eh, vědecká střediska, Eh, která se opravdu zabývají eh, těmto, tímto problémem a ne pouze vědecká střediska, která eh, zmiňuje komise. A chci zdůraznit také důležitost vytvoření opatření, nových adaptivních opatření na úrovni měst a na úrovni regionu. Chci hovořit také o dopadech klimatických změn a také si myslím, že se Evropská unie musí zamyslet opravdu nad koherentním přístupem k prevenci katastrof. Myslím si, že by měly být, že by v každém případě hlavně měly být sníženy rozdíly mezi různými evropskými regiony. To znamená, že by měla existovat větší solidarita mezi členskými státy, které se musí vyrovnávat eh, s vysokými riziky katastrof a, s mezi, a členskými státy, které takovými katastrofami eh, většinou nebývají postiženy. Protože Eh, jak už to tak bývá, většinou to je tak, že právě ty státy, které mají nejméně zdrojů, nejvíce eh, trpí eh, takovýmito katastrofickými scénáři. A také se hovoří o katastrofách, které se neustále opakují, hlavně v těch konvergenčních regionech. Jde o katastrofy, které se neustále opakují a my bychom chtěli, aby eh, bylo vytvořeno Evropské středisko, které bude analyzovat a pozorovat eh, vysycha, eh, vysychání a také lesní požáry. Já děkuji za spolupráci všem kolegům, eh, všem stínovým zpravodajům a také děkuji všem, eh, kteří se účastnili eh, našeho posledního setkání a také všech dalších setkání, na kterých se budeme snažit dojít k nějakému souladu a ke schodě s Evropskou komisí, stejně tak jako s, regionál, s výborem pro regionální výbor, výborem. To znamená, že tato zpráva je pokračováním těch eh, předcházejících zpráv a samozřejmě musí být dále rozvíjena. Eh, děkuji. Eh, jednak také děkuji za kvalitu této zprávy, ale je tam několik věcí, o kterých ještě asi budeme hovořit. Nyní dávám slovo panu stínovému zpravodaji, paní stínové zpravodajce, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je skutečně velice důležité téma, je to také aktuální téma. Sdělení komise přichází v pravý čas a tata zpráva, tato zpráva je také velice důležitá. Chtěl bych, chtěl bych poža- poděkovat zpravodajovi za, zprávu, eh, pardon, za práci, kterou už odvedl. A také mi dovolte říci, že se jedná o téma, o kterém jsme, které vlastně e, vyplynulo už z minulých diskusí a už jsme o tom hovořili při několika příležitostech. Hovořilo se o tom na evropské úrovni, ale také i na, také v jiných e, státech světa. Nyní došlo ke katastrofě na Madejře, ve Španělsku, ale zejména třetí země trpí, třeba Haiti. Jedná se o problém, který se stále a stále opakuje. A stále eh, vlastně, pokaždé, když se ten problém znovu eh, opakuje, tak se snažíme nacházet eh, řešení. Snažíme se najít správnou politiku, která by nám pomohla k tomu, abychom dokázali předcházet katastrofám. ale protože ne vždy se to daří, tak se musíme postarat alespoň o to, abychom měli všechny zdroje a nástroje k tomu, abychom se s případnou katastrofou dokázali vypořádat a aby ta situace po té katastrofě mohla být alespoň zmírněna. aby nedocházelo k vysokému počtu zemřelých, aby nedocházelo k ničení krajiny a tak dále. E, přírodní katastrofy se také vážou ke změně klimatu. Ukazuje se, že zřejmě bude docházet častěji k přírodním katastrofám a že budou mít ničivější následky. Co se týče situace v Evropě, tak zatím eh, se nám toho ne, nepodařilo učinit příliš mnoho. Vzpomínám si, že jsem byla zpravodajkou ve výboru Envy. Eh, bylo to v roce 2006 v té době to byla zpráva na podobné téma a tehdy jsme řekli, že je nutné, abychom zajistili, že zde bude řádný ochranný mechanismus a že také musíme posílit koordinaci mezi členskými státy. Tehdy jsme také hovořili o tom, že se musí více investovat, ať už do výzkumu a vývoje, ale i do dalších opatření. Všechno, všechno toto se navrhovalo už před několika lety, nicméně moc tedy se toho nepřevedlo do praxe. A navzdory tomu, že Evropský parlament vyjádřil své obavy a předložil iniciativu už v roce 2006. Ještě jeden příklad. V roce 2006 jsme navrhli zřízení e, zvláštního evropského centra nebo observatoře pro sledování sucha a dezertifikace. Asi před rokem nebo před dvěma lety vydala komise sdělení, kde hovořila o tom, že takovéto monitorovací centrum by bylo velmi užitečné, ale to je všechno. Čili stále se o tom hovoří jako o dobrém projektu, ale eh, nic se neděje. Změna klimatu znamená, že se budou opakovat eh, období extrémního sucha a ta často vedou k lesním požárům. Také to může mít vliv na e, velké záplavové deště, přívalové deště. A není to pouze Jižní Evropa, která je e, ovlivněna těmito, těmito dopady na, e, na klima, je to i Střední Evropa. Když eh, se v září vracíme z dovolené, tak se vždycky snažíme připravit nějaké usnesení, které se týká lesních požárů. Vždycky máme velice dobré úmysly, říkáme, že bychom měli eh, být aktivnější, že bychom měli eh, být průbojnější. Já sama budu hovořit také o návrhu, který se týká lesních požáru. Já si myslím, že by zde měla být dokonce směrnice o lesních požárech. Doporučuje to Evropský parlament i e, skupina odborníků na úrovni Evropské unie, která e, se zabývá právě otázkou lesnictví. Všichni to doporučují. Pokud byste byla směrnice na toto téma, Eh, tak by to bylo dobré. Máme zde směrnici o povodních, takže bych, proč bychom nemohli mít také směrnici o lesních požárech? Rovněž bych chtěla zdůraznit důležitost osvětové kampaně. Měli bychom propagovat takové osvětové kampaně, abychom tedy mm, mohli na pomoci prevenci, abychom také šířili dobré postupy. Také bychom si více měli eh, vyměňovat eh, ty mm, zkušenosti a dobré postupy mezi členskými státy. Ještě mi dovolte jeden bod. Rada má odpovědnost za toto téma a také odpovídá za blokování fondu Solidarity, který Evropský parlament už eh, před určitou dobou schválil, už to bylo asi před dvěma roky. My, ch- my chceme, aby došlo k odblokování, aby ten fond Solidarity fungoval protože je velice důležité, aby bylo možné využívat prostředky z Fondu Solidarity pro ty účely, pro které byl zřízen. No a na závěr. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom také zde zkoumali nové technologie, jak eh, nové informační technologie, které se týkají například různých geografických aplikací. To je velice důležité třeba pro prevenci povodní. Pokud by zde byla ta směrnice o lesních požárech, tak bychom do ní rovněž měli začlenit ochranu lesů. Byla by to konkrétní ustanovení, která by například zakazovala Eh, změnu účelu eh, používání půdy. Byly byste určité povinnosti znovu zalesnit pozemek. Také byste byly ustanovení, která se týkají oblastí, které jsou eh, v rámci sítě Natury 2000. Je důležité, aby všechna tato chráněná území mm, byla mm, tedy lépe chráněna, aby se zvýšila odpovědnost za ochranu Velice mm, často se také hovoří o tom, že tyto návrhy již existují, ale je nutné, aby se uplatňovaly. Je nutné, aby všechny členské státy měly povinnost vypracovávat e, rizika, mapovat rizika pro povodně a také pro e, lesní požáry. To je velice důležité pro prevenci. Děkuji. Pare, euh, tout à fait euh, importante et intéressante. Euh... Děkuji za váš velice důležitý a užitečný návrh. Čau Maria Udžas, další příspěvek do diskuse. Děkuji, Karin. A rovněž bych rád eh, poděkoval kolegovi Federovi za vynikající práci, kterou odvedl. Bohužel na posledním eh, plenárním zasedání se hovořilo o akcích, které je potřeba provést v souvislosti s neštěstími na západním pobřeží Francie, v Andaluzii a na Madéře. náš kolega François Alfonsi uvedl, nebo hovořil o tom, že k čemu došlo se cíli, k tomu může dojít kdekoliv. A bohužel je to stále častější jev. Takže měli bychom zajistit, aby se parlament, celý parlament věnoval podobným iniciativám a usilovat o to, aby se všichni věnovali těmto námětům. Musíme věnovat patřičnou pozornost konkrétním aspektům, tak jak je uvedeno například v odstavci 5 věnovanému zdrojům. Musíme to dát do kontextu toho celého rámce, pokud nebudeme nyní investovat, tak eh, těm výdajům se stejně nevyhneme, protože bude potom potřeba financovat eh, náhradu škod. Takže tady se jedná o investice do budoucnosti. Tím směrem musíme jít. Rád bych ještě upozornil na jednu věc. Všechny tyto zásady a vodítka, která jsou v tomto dokumentu a v souvisejících dokumentech, chceme provést v praxi, ale k tomu potřebujeme příslušné nástroje. Ale musíme mít také nástroje pro plánování, které eh, budou pocházet od eh, národních a regionálních úřadů. Proto bychom eh, tady měli mít požadavek, aby veškeré dokumenty týkající se plánování na místní či regionální úrovni, kapitolu, která bude věnována výdajům, výdajům na prevenci. V každé rozvaze, v každém rozpočtu, eh, v každém okrese, v každé zeměpisné jednotce by se mělo pracovat s kapitolou, která bude věnována nákladům na prevenci. Každá obec, každé společenství si musí být vědomo toho, kolik eh, prostředků je potřeba eh, investovat do zajištění té dané oblasti. Přirozeně, že nemůžeme předcházet zemětřesením či vlnám tsunami. Jak pan Machiavelli, slavný Ital, řekl, že tady je určitý osud. Čím více budeme eh, investovat do prevence, tak tím méně potom budeme muset platit na škodách. Trochu mne zmátlo zařazení článku o tom monitorovacím středisku pro sledování sucha. Já bych jenom rád připomněl, ne, že bych to považoval za zbytečné, ale myslím si, že jsme již naplánovali debatu na plenárním zasedání 16. června. Týká se to, o náv- týká se to návrhu zřízení tohoto pozorovacího střediska jsou k dispozici ty správné nástroje v této úvodní fázi činnosti tohoto střediska a právě sem bychom měli směřovat své úsilí. Tomuto středisku bychom měli poskytnout nástroje. Určitě jsou určitá opatření, kterými je možné řešit tuto věc a to by mělo být také součástí naší činnosti. Děkuji pěkně. Děkuji, Jean Maria. Je to velmi důležité téma a ta zpráva je opravdu vynikající, protože se v ní opravdu objevují ty nejdůležitější otázky související s urbanistickými plány a s využitím půdy. Hovoří se tam také o ekosystémech a o prevenci dezertifikace, hovoří se tam o kartografii, o, e, o spolupráci a koordinaci mezi státy, ale co by ještě tady mohlo být doplněno, je otázka jednotné metodologie eh, v souvislosti s kartografováním eh, katastrof a eh, rizik. Já si myslím, že tady můžeme hovořit například o minimálních standardech pro katastrof fotografii, které by eh, byly závazné. Já si myslím, že tímto bychom také udělali krok dopředu eh, k harmonizaci. No, tady si myslím, že bychom eh, došli také ke schodě v souvislosti s nutností vytvoření společného finančního rámce, který by fungoval od roku 2013, ale potřebujeme také daleko přísnější zhodnocení národních programů a také potřebujeme lepší kontrolu kontrolu eh, ze strany Evropské unie, tak aby všechny zdroje byly využívány správným způsobem. Eh, možná, že bychom eh, tady měli přijmout ještě další bezpečnostní opatření a tím si myslím, že je již Evropský parlament známý. Teď hovořím například o tom, že u poloviny eh, finančních prostředků, které budou vydávány, by, mohlo existovat, by mohla existovat ta možnost nutnosti navrácení v případě, že ty zdroje nebyly eh, využity eh, příslušným a adekvátním způsobem. To si myslím, že bude zcela odpovídat všem námi stanoveným cílům velmi často eh, právě v zónách, kterým eh, hrozí nejvyšší riziko eh, lesních požárů, tak tam nedochází k prosazování těch opatření, které jsou nutné. Občas se právě v těchto rizikových oblastech staví hotely a tak dále. Takže jde o to, aby ty finanční prostředky byly opravdu vynakládány odpovídajícím způsobem. Jde o to, aby půda byla opravdu využívána udržitelným způsobem. A co se týče například eh, klimatických změn, tak tady si myslím, že také v této souvislosti musíme přijímat opatření, která budou snižovat rizika eh, lesních požárů. když například eh, hovoříme eh, o přehradách nebo eh, regulaci toků, tak si musíme také uvědomit, že musí vždycky jít o řešení, která přinesou více dobrého než špatného. Myslím si, že v souvislosti s evropskou politikou prevence eh, katastrof eh, Evropská unie může přispět ještě eh, dalšími důležitými poznámkami, ale v každém případě ten text tak, jak stojí, považuji za správný. Děkuji, paní Janu Kadak. Děkuji. Já bych tady ráda přečet, já bych tady ráda přečla prohlášení. bych chtěli eh, přečíst tedy zprávu skupiny ECR. Evropská unie eh, je svědkem toho, že se zvyšuje počet jak přírodních katastrof, tak katastrof způsobených člověkem. Je proto naprosto nezbytné, aby členské státy hledaly způsoby, jak eh, předcházet těmto katastrofám a jak pomáhat občanům, pokud se nepodařilo té katastrofě předejít před, podporuji návrh komise, abychom kladli důraz na prevenci a také, že tedy ta evropská úroveň by měla doplňovat úroveň národní a měli bychom se soustředit na způsob nebo na oblasti, kde je lepší eh, evropský přístup než přístup na členských eh, států. Podle mého názoru tento návrh zachází za pravomoci členských států. Myslím, že bychom se měli spíše držet návrhu. Co se týče e, společného přístupu společenství, ten e, by měl vycházet z e, měření, které již opatřují a měl by se snažit zlepšit fungování stávajících instrumentů, stávajících nástrojů, které se týkají prevence. Nelíbí se mi myšlenka vytvoření nového finančního nástroje. Myslím, že prevence je první řadě eh, v odpovědnosti členských států a akce na úrovni společenství by měla být pouze doplňková k těmto opatřením na straně členských států. Děkuji. Nyní paní Ester a prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omluvit eh, eh, za naši kolegyni, která zde nemohla být. Také se omlouvám, že jsem přišla pozdě, eh, protože jsem musela být také mm, na dalším jednání a nemohla jsem být na dvou místech. Zároveň ráda bych poblahopřála panu Ferreirovi za jeho práci na zprávě. Jsem velmi ráda, že zdůrazňuje důležitost zlepšení její spolupráce na všech úrovních, na úrovni měst, regionů a států, tak aby ta preventiva prevence byla efektivnější. Katastrofy nemají žádné hranice a proto víme, že eh, se k ním nemůžeme stavět jako k něčemu, co se odehrává v jednom státě a nás se to netýká, protože všechny katastrofy mohou velmi jednoduše přejít eh, z jednoho státu eh, do druhého. Myslím si, že ta solidarita by měla být také finanční. Měli bychom mít k dispozici fond, který by měl dostatečné prostředky na to, abychom mohli již teďka pracovat na zlepšení Eh, preventivní infrastruktury, aniž bychom nějakým negativním způsobem ovinili naši ekonomiku. Měli bychom zlepšit eh, koordinaci různých evropských programů, které již existují na regionální nebo státní úrovni. Jako příklad, například existuje roztříštěnost ve správě nástrojů, které mají bojovat eh, s požáry. A právě tato roztříštěnost si myslím, eh, by měla zmizet. Ve chvíli, kdy se vypukne požár, tak by měly být velmi jasné instrukce, jak eh, se bude postupovat. Kromě toho podporuji většinu věcí, které, o kterých hovoří zpravodaj. Já budu ale také hovořit ve svých pozměňovacích návrzích o následujícím budu například hovořit o e, zřízení nebo o vypracování e, nové směrnice e, o požárech, protože to je něco, co už existuje v jiných oblastích a mělo by existovat také pro požáry. Všichni to známe ze Španělska, například z Národního parku Doňana. Dále si myslím, že potřebujeme také protokol společného jednání eh, v případě vypuknutí katastrof, tak jak už jsem hovořila o tom souvislosti s požáry. Eh, také si myslím, že by se měla jistě zmínit role zemědělce jako strážce půdy a musím také ještě zdůraznit důležitost změn v zemědělství eh, takovým způsobem, aby nedocházelo k vybydlování zemědělských a venkovských oblastí, protože ve chvíli, kdy kdyby se eh, tyto oblasti vybydlily, tak by mohlo dojít opravdu k katastrofickému scénáři. Eh, co se týče otázky lesů, tak si myslím, že opravdu už je na čase, aby Evropská unie přišla eh, s novou politikou, která bude opravdu chránit všechny lesy v souvislosti a se vědomím důležitosti a zásadní role, kterou lesy pro krajinu všech států hrají. Tato politika by se měla soustředit hlavně na ochranu eh, lesů a také na udržitelnou těžbu dřeva. A teď se zase vrátím ke klimatickým změnám. To si myslím, že je spojeno s obavami, které všechny eh, známe. Eh, právě se hovoří o různých zprávách o přizpůsobení se ke klimatickým změnám. Já se ale myslím, že bychom tady měli hlavně hovořit o nějakém finančním nástroji, který iniciatuje opatření, které pomůže různým průmyslovým odvětvím a nejen průmyslovým odvětví přizpůsobit se ke klimatickým změnám. E, já si myslím, že my tady samozřejmě nemáme to právo říkat, jak se má postupovat, musíme spolupracovat, ale v to budou tedy e, různé body mých pozměňovacích návrhů, které předložím v souvislosti s touto zprávou. A teď e, předáme slovo komisi. Oui, merci, madame la présidente. La commission voudrait euh, également... Merci, paní předsedající. Ano, komise by se také chtěla k tomu vyjádřit děkovně, chtěla by poděkovat zpravodaji za stanovisko, které bylo vydáno. A také tedy uznáváme, že parlament se již vyjadřoval několikrát k otázce katastrof. Je zde několik otázek. Za prvé otázka, jak reagovat na tyto katastrofy, ale také jak, jak budovat prevenci. Solidarita může pomoci v rámci Evropské unie, ale také zde máme eh, zásadu odpovědnosti, která se týká právě prevence, předcházení katastrof. Od eh, té doby, kdy bylo přijato toto sdělení komise, zahájila komise velký počet eh, různých akcí a také pracovala na vytvoření eh, souboru znalostí a poznatků o těchto katastrofách, soustředila se také na analýzy rizika. Ovšem eh, o všech těchto věcech eh, také hovořil zpravodaj. Pravodaj řekl, že je nutné, aby prevence byla lépe integrována do finančních nástrojů, které již jsou k dispozici. Komise také zadala studii, která se e, zabývá tím, co, se, co, co lze ještě učinit v této oblasti. Vidíme zde jasnou demarkační čáru mezi finančními nástroji a mezi prevencí. V této souvislosti je nutné vypracovat zvláštní metodiku pro postupy, která umožní, aby všechny tyto opatření byla Eh, dobře eh, zaváděna do praxe, jak na úrovni místní, tak regionální. Komise rovněž pracuje na tématu lesů. 1. května vydala zelenou knihu, která se týkala ochrany lesů. Mm, tato zelená kniha umožní eh, zamyslet se nad celou řadou opatření v této oblasti. Co se týče dezertifikace a také toho, té nové observatoře, návrhu nové observatoře pro sledování suka, sucha, tak e, již zde zaznělo, že komise se zamysl, zamýšlí nad vytvořením takovéto observatoře. E, účelem podobné observatoře je odhalování rizik, je také mm, prevence a také výměna informací. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji zpravodaji. Děkuji. A nyní dávám slovo zpět panu Ferreirovi. A ještě jednou mu chci poděkovat za kvalitu jeho zprávy a všichni to také, všichni, kdo se vyjádřili, také hovořili, povol, eh, také hovořili pochválně. Eh, eu penso que Děkuji, rád bych poděkoval kolegům za jejich příspěvky. Já si myslím, že budeme mít eh, nadále možnost eh, hovořit o jednotlivých bodech a budeme mít také možnost eh, řadu věcí změnit. Jsem vděčný za vaše názory a určitě rád přivítám i další návrhy v písemné formě. Možná na příštím jednání se k těmto bodům dostaneme. Je tady jedna klíčová záležitost, kterou bych rád podtrhl. Je to věc, kterou vidím jako východisko pro tuto zprávu. Můžeme některým katastrofám předcházet, ale nemůžeme eh, předcházet nějakým extrémním výkyvům počasí. Ovšem ne každá, každý vrtoch eh, počasí v, vede ke katastrofě. Vždycky eh, tady byly ty živelné pohromy a rozmory počasí, ale ne vždycky ty extrémní povětrnostní podmínky vedly k nějaké katastrofě. Pokud jde o směrnice, slyšeli jsme tady návrh na směrnici o suchu a o požárech. Myslím, že bychom se měli zaměřit na konkrétní opatření, která by nám umožnila se s těmito pohromami vypořádávat. Jsou tady rozdílné názory na tu směrnici o, o suchu. Hovořilo se také o monitorovacím středisku. Je to jedno z doporučení, které bylo i v předchozích usneseních. Možná bychom se na to mohli podívat bedlivěji. Mohli bychom zvážit rozsah působnosti a úlohu takového toho monitorovacího střediska. Nenavrhujeme směrnici o požárech, ale chtěli bychom, aby komise přišla s iniciativou, pokud jde o boj proti požárům a o zalesňování. V řadě členských států se potýkají s problémem odlesňování potýkají se s problémem snižování kvality zalesněných ploch, je tam problém vysazování stromů. Jsou tam však škůdci a další faktory, které mohou ohrožit přežití lesa jako takového. Čili ochrana lesů by mohla sehrát významnou úlohu při prevenci eh, požáru a při zachování endemických živočišních druhů. Můžeme usilovat o zvýšení odolnosti lesů. Pokud jde o finanční rámec, Zástupce komise se o tom zmínil. Někteří kolegové řekli, že by bylo nejlepší, pokud bychom takovýto rámec měli. K tomu byly různé názory. A já chci navrhnout, abychom tady pracovali s vhodným finančním rámcem, eh, který umožní aplikaci stávajících nástrojů. I takové názory tady zazněly. Myslím si opravdu, že to je ten nejlepší přístup. Je to v souvislosti s kohezní politikou a politikou rozvoje venkova. Lze použít tyto nástroje a nepopírám, že prevence je především zodpovědností členských států. To je pravda, ale měli bychom zintenzivnit to koordinační úsilí mezi členskými státy. Ale to neznamená, že by to přestalo být primární zodpovědností jednotlivých členských států, protože jde o ochranu vlastně toho národního bohatství. Pokud je o význam zemědělství a farmářů. Tak jsme eh, zkoumali zprávu výboru pro zemědělství. Přirozeně zemědělství je důležitým faktorem a v té důvodové zprávě se hovoří o dopadu společné zemědělské politiky na prevenci katastrof. Tento vliv může být zásadní některých eh, regionech eh, jsme svědky toho, že je tam vyšší náchylnost eh, k těm následkům přírodních katastrof. Je potřeba, aby se prevenci katastrof věnovaly všechny politiky v Evropské unii. pan Udžias a pan Tomopoulos zmínili nástroje tvorby programů. Zmínili nutnost rozpočtu pro prevenci. To je opět v rukou členských států, je to jejich primární zodpovědností je potřeba zreformovat eh, financování ze strany společenství a lépe alokovat finanční zdroje, jimiž společenství disponuje. Je tady také problém eh, kontroly toho, zda jsou prostředky používány správným způsobem. O tom jsme hovořili i minulý týden. Myslím, že stávající mechanismy již obsahují prostředek pro ověření toho, jak se prostředky používají. I dnes se používají kontrolní nástroje pro to, aby se ověřilo, že prostředky byly využity adekvátním způsobem. Takže to není v žádném případě zanedbáno. Jak jsem uvedl dříve, je to eh, Eh, platná obava. My tady nenavrhujeme náv- eh, nové nástroje. My pouze navrhujeme, že by stávající prostředky bylo možné jaksi spojit a posílit je. Vstávající prostředky obsahují prvky včetně těch kontrolních mechanismů. Pošlete mi prosím své návrhy. Poznamenal jsem si vaše příspěvky a pokud mi pošlete ještě nějaké připomínky v písemné podobě, tak prosím, tak pokud tedy máte v úmyslu mi to posílat, tak to pošlete prosím do 22. tohoto měsíce. Takže těším se na vaše příspěvky. Děkuji. Já si myslím, že to byla opravdu ta nejlepší slova na závěr tohoto zahájení. Takže 22. ve 12 hodin je tedy poslední eh, lhůta na odeslání pozměňovacích návrhů. Potom se o tom budeme hovořit v květnu v plénu. Děkuji za to, že jste vydrželi toto velmi dlouhé zasedání a těším se na zítřek. Nashledanou.